Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Před námi leží pět vůbec nejnáročnějších let a já jsem přesvědčena, že budou zcela zásadní pro Evropskou unii. Krize měla zničující dopady na celou řadu zemí. Nezaměstnanost mladých se zvýšila, bezprecedentním způsobem v řadě evropských regionů. A my stojíme před obrovskou výzvou a Evropská unie se musí o potřeby lidí postarat. Nadcházejících pět let bude zásadních pro obnovu důvěry občanů v tuto instituci. Proto musíme eh, zajistit, aby program pro pracovní místa, růst, spravedlnost a demokratickou změnu zaznamenal úspěch. Tento program bude realizován silným týmem prostřednictvím vzájemné spolupráce. A v duchu vzájemné spolupráce také vnímám Evropský parlament jako klíčového partnera Evropské komise a chci přislíbit, že udělám maximum pro to, abych spolupráci mezi parlamentem a komisí posílila. Jako bývalá předsedkyně vlády a poslankyně si plně uvědomuji význam příspěvku parlamentu při hledání řešení a samozřejmě také během realizace společného programu ve prospěch evropských občanů. Vážení poslanci, je mi velkou ctí a stojím zde před vámi s velikou pokorou jako kandidátka na křeslo místo předsedkyně komise, která bude zodpovídat za energetickou unii. Má země, Slovinsko, přistoupilo k evropské rodině před deseti lety. Pro mě to znamenalo, že se mi splnil sen. Společně se svojí generací vím, že Evropská unie je tím místem, kam patříme. Je řešením a nikoli problémem. Vytvoření energetické unie tím, že eh, propojíme členské státy v oblasti energetiky a klimatických politik, má šance stát se úhelným kamelem evropské strategie, která by nám měla pomoci překonat současnou krizi. Prezident předseda Juncker uvedl nedávno následující zajištění energetické bezpečnosti, konkurenceschopnost evropského průmyslu na globálním trhu a posílení udržitelného zeleného růstu na základě jasných cílů v oblasti klimatu. To jsou některé z největších problémů naší doby a já s tím souhlasím. Dodenávna jsem byla členkou Evropské rady a tak jsem si plně vědoma komplikovanosti problémů v oblasti energetiky. Já jsem sehrávala aktivní roli během strategických diskuzí na celoevropské úrovni, ale kromě toho jsem usilovala také o realizaci nutných opatření na národní úrovni. Mimo jiné eh, jsem velice pyšná na to, že to bylo během mého mandátu předsedkyně vlády, kdy se má země Slovinsko eh, přidalo a plně implementovalo třetí energetický balíček. Dámy a pánové, nastoupila jsem do křesla předsedkyně vlády v jednom z nejobtížnějších eh, období historie našeho mladého státu. Díky uměřeným, ale přesto důsledným politikám, které vycházely z evropských zásad a závazků, se nám podařilo vymanit eh, z nejhorší hospodářské krize. A věřte mi, že jsem tedy zvyklá pracovat ve vysoce stresujícím prostředí, ale kromě toho také vím, že někdy je potřeba jemnější ženská ruka, aby situace sklidnila. Nyní mi dovolte, abych se krátce zmínila o svém jmenování komisařkou. Asi víte, že termín pro předložení jmen kandidátů byl na konci července. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosáhnout žádné dohody mezi kolečními stranami a nepodařilo se tedy dosáhnout dohody ohledně jediného kandidáta, zbývaly pouze dvě možnosti. Buď to nezaslat do Bruselu vůbec žádné jméno a čekat na to, až vznikne nová vláda a učiní tak na konci září. A tady si asi dokážete představit, jaké dopady by toto mělo na jmenování nové komise. A nebo druhá možnost zaslat seznam několika jmén a nabídnout je k výběru. Na tomto seznamu byly tři jména, včetně mého. Konečné rozhodnutí provedl předseda Juncker. Takové jsou tedy skutečnosti. Nic dalšího v tom není. A nyní dovolte, abychom se podívali na společnou výzvu, před kterou stojíme, a to je vytvoření Evro- energetické unie. Slovensko není jediným evropským státem, který díky svému zeměpisnému postavení je vystaven rizikům v oblasti, oblasti zajištění energetických dodávek a jsme příliš závislí na jediném neevropském dodavateli. Proto si myslím, že není možné, aby se členské státy EU vypořádaly s těmito problémy sami jednotlivě. Tyto problémy budou vyžadovat více než kdy předtím to, aby Evropská unie vystupovala na mezinárodním poli jednotně a zastávala a také, aby vytvořila dobře fungující jednotný trh eh, s energiemi. Konkrétní čísla eh, naznačují, jak zásadní význam tento projekt má pro Evropskou unii, protože Evropská unie dováží 53 eh, energií. Každý den dovážíme energii v hodnotě 1 miliardy eur. V roce 2013 náklady na energie představovaly 400 miliard eur a to je 20 celkového dovozu. Závislost na dovozu je rizikem samo o sobě, ale když to spojíme ještě se závislostí na jediném partnerovi, tak eh, se všem může snadno vymknout kontrole. Skutečnost je taková, že šest členských států se stoprocentně spoléhá na jediný zahraniční zdroj při dodávkách plynu a v řadě dalších států je tato expozice vyšší než 60 Tato eh, čísla ukazují, že naše vize je více než relevantní. Je to vize evropských eh, států spojit se v odolné energetické eh, unii. Energetická eh, unie, klimatické politiky a zelený růst, to jsou vše součásti jedné mince. Mou vizí je to, že Energetická unie bude vycházet ze tří pilířů, ze silného jednotného trhu a zvyšování bezpečnosti energetických dodávek prostřednictvím diverzifikace energetických zdrojů, propojování infrastruktury a společnou přítomností na mezinárodních energetických trzích. Za druhé je důležité, abychom nadále propagovali energetiku obnovitelné zdroje energií, to znamená, abychom se více zaměřili na nové technologie, výzkum, vývoj, nabízeli pobídky pro investice, podporovali veřejné povědomí o tom, že třeba se začít přesouvat k nízkouhlíkové společnosti a abychom podporovali tržní síly a snažili se tak dosáhnout konkurenceschopných cen energií. Za třetí je důležité, abychom podpořili udržitelný rozvoj a ekologický růst. A to tak, že zajistíme, že Evropská unie bude nadále eh, předním regionem, který bude bojovat s klimatickými změnami, stanoví si ambiciozní cíle pro rok 2030, naplní cíle pro rok 2020 a bude zvyšovat energetickou účinnost a snižovat energetickou spotřebu. Z dnešního hlediska to tady může vypadat tak, že vztah s Ruskem je zcela zásadní otázkou pro zajištění bezpečnosti energetických dodávek v EU. Ano, z krátkodobého hlediska skutečně bezpečnost ehm, dodávek plynu je otázka, již se musíme věnovat, ale to nestačí. Nesmíme zapomínat na to, že jsou tady další bezpečnostní eh, rizika, která mohou být pro Evropu a její občany ještě nebezpečnější. Dosažení cílů v oblasti klimatických politik a zajištění posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu musí zůstat klíčovou prioritou. Pevně věřím, že pokud vnitřní trh s energiemi má být nezvratitelnou skutečností, tak musíme naplnit eh, své klimatické cíle, včetně balíčku 2020 a také eh, zrealizovat ten velký balíček investic, eh, který oznámil předseda Juncker. To by mělo být klíčové, pokud jde o naši reakci na hospodářské a klimatické změny pouze urychlené investice do energetické infrastruktury, do čistých eh, ekologických technologií a co ještě důležitější do energetické účinnosti nám eh, může pomoci vymanit se ze současného energetického dilematu. Rámec pro energie pro rok 2030 eh, zajišťuje hlavní vodítka následné kroky. Dámy a pánové, samozřejmě, že toto vše bude vyžadovat určitý čas a také obrovskou práci a nasazení. Bude to vyžadovat rovněž spolupráci mezi institucemi. Zde bych vás chtěla ujistit, že jsem připravena plně spolupracovat s Evropským parlamentem a s Výborem pro průmysl a životní prostředí. Bylo by dobré, abychom společně analyzovali problémy, výzvy, shodli se na konkrétních krocích a ambiciozní realizaci energetické unie a cílů v oblasti klimatické politiky. To by nám pomohlo změnit současnou situaci a tendence. To by nám pomohlo posílit ekonomický růst, vytvořit nová pracovní místa, přitom snížit potřebu energie a posílit energetickou bezpečnost. Mohlo by nám to pomoci začít generovat energii dostupnějším způsobem, ekologičtěji a zajistit ten zelený ekologický růst, který Evropa v příštích letech potřebuje. Evropa v minulosti prokázala, že dokáže dosáhnout ekonomického růstu a snižovat spotřebu energie. Ale je potřeba jít ještě dále a naši občané to vědí. Pokud si vezmete, že v podstatě 50 našich, naší energie používáme na vytápění a chlazení, tak je zjevné, že jsou tady obrovské že je tady ještě obrovský nevyčerpaný potenciál pro úspory. A můžeme tak zabít více než jen dvě mouchy jednou ranou. Eh, energetická obnova budov eh, nám pomáhá nejenom snižovat emise CO2, ale vytváří také nová pracovní místa. To je určitý druh udržitelného růstu, který Evropa potřebuje. Já se maximálně vynasnažím, aby eh, zásadní část eh, z přislíbeného investičního balíčku ve výši 300 miliard eur, o němž hovořil předseda Juncker ve svém vystoupení, eh, směřovala na projekty energetické účinnosti, které posílí ekologický růst a také tvorbu pracovních míst v Evropě. Myslím si, že to je pro Evropu správná cesta. Dosažení těchto cílů bude vyžadovat efektivní týmovou práci a bude to vyžadovat, že se soustředíme na skutečně významné projekty. V rámci programu pro pracovní místa, růst, spravedlnost a demokratickou změnu budou aktivní v dvou prioritních oblastech. Budou koordinovat a řídit práci kolegů komisařů v té části, která se dotýká energetické unie. Mým úkolem bude zajistit, aby myšlenky a řešení z jednotlivých odborných obraz, oblastí byly integrovány do eh, strategického kvalitního a dobře koordinovaného rámce kroků. Kromě toho budu podporovat místo předsedu komise Katajnena, pokud jde o hlavní prioritu a to je tvorba pracovních míst, růst a investice. Dále budou se spolupracovat s vysokou představitelkou a místo předsedkyní komisy Federico Mogherini, abychom zajistili, že naše politiky budou také mezinárodně účinné. Pan předseda přerušuje ještě jednu větu na závěr, pokud si přejete, vážení poslanci.